schůzi a hlasování proběhne v prosinci. Další bod se týká příští eh, konferenci o mezinárodních telekomunikacích, eh, Mezinárodní telekomunikační unie a možném rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikaci. Vítám kyperské předsednictví a slovo uděluji panu ministrovi, panu Luka Luka ve jménu rady. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní předpisy v oblasti telekomunikací se týkají mezinárodních telefonních služeb. Jsou tady některé aspekty, které jsou propojené s regulací i v Evropské unii, například o elektronické komunikaci. Evropská unie se musí postarat o to, aby jakákoliv změna pravidel, která by mohla vyplynout ze světové konference v Dubaji, nebude v rozporu s platnou legislativou v Evropské unii. Dále je třeba zajistit, aby světová konference nijak neomezila Evropskou unii, neomezila budoucí rozvoj aky komunitér. My, předsednictví rady, vás chceme ujistit, že rada plně souhlasí s těmito dvěma cíly v souvislosti se světovou konferencí. Chceme zabránit tomu, aby došlo ke konfliktu mezi eh, pravidly v Evropské unii a budoucím pravidlům, které vyplynou z konference. Chceme zajistit, aby to mm, vyplynulo tak, jak to pro nás bude vhodné. My eh, máme zástupce, kteří se budou vyjednávat eh, jakožto plnoprávní členové a musí tady předat naše poselství 27 členských států se zavázalo, že podniknou všechno nutné úsilí, aby zajistili, že výsledek této konference bude odrážet priority Evropské unie. A e, samozřejmě také tady budou určité povinnosti. Postupy příprav jsou poměrně komplikované. Pro Evropskou unii je důležité, Eh, doplnit práci ITU a konference o poštovních a telekomunikačních službách. Dva zda zástupci Evropské unie se již účastnili přípravných prací a hájili stejnou línii. Evropská komise se také bude účastnit této konference nejenom jako vyjednavač, ale také jako pozorovatel pouze zástupci eh, členských států eh, zde budou vystupovat jako plnoprávní členové podle eh, pravidel konání konference a abychom plně využili i komisi a abychom hájili hodnoty nebo cíle Evropské unie, požádali jsme o to, aby Evropská unie byla přizvána jako pozorovatel který bude mít konzultativní hlas. Ačkoliv tento režim Evropské unie neumožňuje diskutovat a vyjednávat o návrzích, ale přesto si bude moci vzít během jednání slovo, poté, co se vyjádří všechny členské státy a bude moci poskytnout užitečné informace o bodech, které úzce souvisí s pozicí Evropské unie od kyperského předsední, nebo eh, od té doby, co jsme převzali naše předsednictví, tak o tom diskutujeme s komisí. Komise má plnou podporu rady a v každém případě bychom chtěli zabránit jakémukoliv konfliktu nebo střetu eh, s aký kominotér. Chceme, aby byla potvrzena možnost rozvíjet aký kominotér tím směrem, který si budeme přát. Bylo také navrženo, aby Evropská komise, která tam bude zastoupena komisařem, mohla vyjednávat revizi pravidel eh, z Dubaje. A tady si musíme uvědomit, že nařízení nebo předpisy neumožňují Evropské komisi, aby se účastnila této konference jako plnoprávný člen. Komise tam bude pouze přítomna v pozici pozorovatele s konzultativní pravomocí, protože podle pravidel pozorovatele nemohou předkládat návrhy a vyjednávat pozice. Evropská komise může eh, se účastnit jako pozorovatel, také bude mít eh, konzultativní eh, hlas a já bych také zdůraznil následující. Rada uznává, že komise bude muset předkládat pozici Evropské unie, ale pouze členské státy Evropské unie mohou vyjednávat o návrzích Toto, jsou, toto eh, tedy určují pravidla Mezinárodní telekomunikační unie a my je nemůžeme měnit. Členské státy tedy budou moci úzce spolupracovat tak, aby se opravdu postarali o to, že pozice Evropské unie bude korektně přednesena v Dubaji, koherentně. A musí tam hájit takové stanovisko, se kterým by mohli souhlasit všichni členové Evropské unie. Je tedy nutné mít velmi dobrou koordinaci, abychom byli schopni rychle a účinně reagovat na různé návrhy, které budou členové konference předkládat. Kyperské předsednictví připravilo neformální dokument pro vyjednávání, dokument, o kterém jsme diskutovali na radě abychom dosáhli lepší koordinace a spolupráce mezi 27 členskými státy na konferenci. V pátek 16. listopadu v Bruselu pod eh, tedy organizační pravomocí komise a rady proběhlo setkání se zástupci členských států, které budou vyslány do Dubaje a my jsme tam diskutovali právě o spolupráci a koordinaci, aby Evropská unie byla řádně zastoupena na této konferenci. Já doufám, že pokud jde o procedurální věci, tak jsem odpověděl na ústní otázku, kterou položila paní Ferajen. A nyní k věci. Pokud jde o regulaci e, internetu a poskytování služeb, pouze bych řekl, že na tomto zasedání bude rozhodnuto, e, že Mezinárodní telekomunikační unie bude tedy, tedy upravovat e, pravidla internetu. My musíme dosáhnout výsledků, které budou v souladu s aký komunitér v současnosti i v budoucnosti a toto stanovisko Evropské unie se objevilo v nejrůznějších vystoupeních Evropské unie. A nyní už se chýlím k závěru když mezinárodní telekomunikační eh, předpisy byly přijaty v roce 84, eh, tak eh, to tehdy se týkalo tradičních telekomunikačních sítí, byly tam tehdy různé sítě pro poskytování různých služeb Ovšem od té doby do současnosti se infrastruktura stále více propojovala, je sjednocená, poskytují se všechny služby současně, videoslužby, hlasové služby a tak dále. A to vše díky jednotným zařízením. Viděli jsme, jak se rozvíjely mobil, sítě, eh, mobilní telekomunikace je přenášeno stále více údajů, především také již i video údajů, a to je stále větší výzva pro eh, současné sítě a také eh, pro předpisy pro fungování těchto sítí. Rada se zavazuje k tomu, že udělá vše, co může, aby výsledky této konference byly zcela v souladu s Aki Communautaire a s cíly Evropské unie, kde usilujeme o to, abychom tyto věci šířili v Evropské unii. Děkuji. Děkuji radě. A nyní bude hovořit pan komisař Taj. Děkuji, já zde zastupuji paní Nelly Cruz. Internet, který dnes používáme, se rozvinul kvůli volnému prostoru a také infrastruktuře k dobru všech občanů. Internet je také zdrojem pro hospodářství hospodářský eh, růst v Evropě i na celém světě. Na, při nadcházející světové konferenci eh, VCIT v Dubaji eh, zde bude předložena revidovaná samlouva ale omezení internetu by také mohlo ohrozit růst mm, jako, světového hospodářství a omezit oběh údajů. Mohly by tak vzniknout také administrativní překážky pro vznik nových podniků, což není v zájmu našich podniků. Ještě důležitější je také to, že veliký počet zemí, které chtějí regulovat internet, nezdílejí stejné hodnoty jako Evropská unie a nerespektují lidská práva. Otevřít tedy dveře těm zemím, které chtějí omezit internet, by mohlo omezit svobodu vyjadřování a také soukromého života i tedy plurality politických názorů. Veškeré návrhy v tomto směru je nutné odmítnout. Evropská unie musí se postavit proti rozšíření eh, pravidel eh, pro telekomunikační eh, prostor. Komise se zúčastnila přípravy konference a Víme, že v Dubaji nás očekávají obtížná vyjednávání E, také v přípravě nové samlouvy. Je zde celá řada zemí, které jdou podobným směrem jako Evropská unie a já se domnívám, že se vyhneme příliš velkým restrikcím v oblasti internetu. Je však nutné být bdělý a pracovat na tom velmi intenzivně. Evropská komise vítá postoj operátorů eh, a digitálního prostoru a, a také e, pošty a telekomunikací ohledně poplatků za e, interkomunikace. Toto nesmí být součástí mezinárodních telekomunikačních postupů. Návrh komise, aby rada rozhodla o společném postoji EU pro tuto světovou konferenci, byl přijat již v srpnu 2012 a předán Radě a Evropskému parlamentu. Naše stanovisko eh, chce, aby veškeré změny v pravidlech mezinárodních telekomací se dotkla eh, evropských pravidel a nezměnila jejich dosah. Komise a Evropská unie eh, jsou toho názoru, že toto není vhodná platforma pro eh, definování celý systém tarifů a kompenzací je nezbytné mít eh, další eh, postupy. Evropská komise eh, tak musí postupovat jinou cestou ve smyslu neutrality internetu. Členské státy přijmou za krátko revidované znění návrhu předsednictví rady. Komise toto bere na vědomí a podporuje Eh, tyto eh, postoje. Eh, doufáme, že internet nebude ohrožen jako otevřená platforma a inovační platforma. Komise by si přála vyjádřit určité obavy, že členské státy nenalezly dohodu o institucionálních strukturách v souladu s Lisabonskou smlouvou. Evropská unie se musí snažit dosáhnout pozitivních výsledků a proto také udělá vše, aby bránila své stanovisko při vyjednáváních eh, Mezinárodní eh, konference o telekomunikacích. Děkuji, pane Tajány. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Za EPP dávám slovo Paní Verhajen, dvě minuty. Eh, Pane předsedo, v prosinci se sejde světová konference a bude diskutovat o nových standardech a před předpisech. Zatím měla tato konference kompetence stanovit technické standardy, ale některé státy chtějí, aby ITU měla větší eh, kompetence a také chtějí do toho zapojit standardy pro internet. A my chceme v našem usnesení jasně říci, že toto odmítáme, protože základní hodnoty by byly omezeny, jako například Eh, svobodné vyjadřování. A internet by také ztratil nezávislost. A také by to možná také vedlo ke snížení objemu přenosu dat, protože přenos dat má také sloužit k přenosu vědeckých poznatků. Internet je součástí eh, demokratických strukturů, struktur a malé a střední podniky také prostřednictvím internetu se dostaly na nové trhy. Proto žádáme komisi, aby nerozšiřovala kompetence a nepřinesla na ITU. A právě proto jde také důležité, aby eh, internet byl eh, dále rozvíjen vzhledem ke své nezávislosti. Architektura eh, se osvědčila a také by měla být v budoucnosti dále rozvíjena. Já chci také vyzvat komisi a radu, aby se skoordinovali při jednání na Mezinárodní telekomunikační konferenci a také, aby rozvíjeli telekomunikace v duchu svobody a nezávislosti. Děkuji. Eh... Děkuji a nyní za SD pan Kalfin. Uh, Děkuji, pane předsedo. V tomto parlamentu jsme zabránili přijetí akta před určitou dobou. My stále hlasujeme pro svobodu a nezávislost internetu. A vzhledem k budoucí konferenci musíme mít pevné stanovisko. My schválíme společné stanovisko na základě dobrého návrhu komise. My se zúčastníme jednání v rámci Mezinárodní telekomunikační unie. Máme různé e, země s různými zájmy, které jsou součástí této skupiny. Internet je důležitým nástrojem a mnoho zemí e, ho chce také kontrolovat, protože před internetem mají obavy. Také vidíme, že některé země a organizace chtějí právě kontrolovat internet. Například změna business modelu tak, aby tento model byl méně přístupný. E, také některé vlády chtěly vytvořit národní internet, což je absolutní nesmysl. Také jsme slyšeli další návrhy, které budou pravděpodobně na této konferenci předloženy, eh, které předkládá Rusko. Eh, říká se, že členské státy by měly mít možnost také regulovat činnost agentur poskytujících internet. Také se říká, že internet by měl být spravován na národním území. Co to, to vlastně znamená? A tyto návrhy říkají, že členské státy by měly mít rovná práva, když se rozhoduje o IP a o adresách, ale to by byl konec nezávislosti internetu. Proto trváme na společné pozici Evropské unie a také chceme trvat na tom, aby komise vystupovala odhodlaně a rozhodně. Děkuji. A nyní za Alde paní Šáke, dvě, dvě a půl minuty. Technology. Děkuji, pane předsedo. Hodně jsme slyšeli o předpisech, já nyní chci e, něco říci o duchu tohoto usnesení. Internetová technologie změnila životy eh, světových občanů. Občané se mohou vyjadřovat sami a také mohou hovořit o porušování lidských práv a také podnikatelé mají velké šance. Za pomoci technologie lze také napadat různé monopoly monopoly a to znamená také pravomoci vlád. Ve stejné době musíme dbát na to, aby nevznikaly nové monopoly. A také revoluce nejde osamoceně a vždy proti ní existují protesty. Například vlády chtějí organizovat a kontrolovat své, svůj lid tam, kde mezinárodní technologická techn, telekomunikační unie je trochu eh, takovou zatemněnou eh, organizací a snaží také o to, se o to, aby standardy ochraňovaly business modely a také, aby vyhovovaly jednotlivým vládám. V jménu eh, kyber bezpečnosti se také zvýšila kontrola na internetu a tím pádem také dochází ke kontrole svobodného vyjadřování. Ale u nás také v Nizozemsku e, nejsme úplně neutrální. Naše usnesení se zabývá také řízením internetu. Někteří argumentují, že se jedná přímo o rozpor. Je pravda, že internet se stal stal plodnou platformou bez velké regulace. Dnes hovoříme o Mezinárodní telekomunikační unii, která koná, uspořádala svou konferenci v Dubaji a v této souvislosti by také mělo smysl aktualizovat určité předpisy, ale my bychom nadále měli mít e, na zřeteli, že doporučení nejsou e, závazná. 27 členských států EU mají všechny své hlasy, ale jestliže EU chce e, být slyšet, pak musíme hovořit hlasitě jedním hlasem a musíme také zdůrazňovat, že internet je ve veřejným prostorem, kde jsou zaručena základní práva. Děkuji vám. A nyní další řečníci za zelené paní Anderstotter. Thank you, Chairman. Colleague. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem velice potěšena, že Evropský parlament si udělal čas na diskuzi o světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích. Velmi často, když jsou přijímána rozhodnutí o tom, jak budeme komunikovat, jsou přijímána na mezinárodní úrovni, a to bez pozornosti veřejnosti, nikdo jim eh, nevěnuje pozornost Myslím si, eh, že Evropský parlament je schopen eh, zastoupit zájem veřejnosti, pokud jde o mezinárodní telekomunikace. Navrhli jsme usnesení, které jasně ukazuje, jaká je pozice Evropského parlamentu, pokud jde o regulaci internetu a telekomunikačních technologiích. Také jsme tady vyřešili řešili otázku transparentnosti v rámci procesu VCIT, eh, tak eh, jak to zmínila eh, i komise, chtěla bych poděkovat všem kolegům ze všech politických skupinách za spolupráci a doufám, že Rada a komise naše návrhy zohlední v budoucí práci. Děkuji. A nyní pan Hekmark, dvě minuty. Pane předsedo, Myslím si, že je tady široká schoda v parlamentu i s komisí a radou na tom, že nejdůležitějším úkolem je hájit svobodu internetu. Myslím si, že je velice dobré vyslechnout jak hluboká ta schoda je. Svoboda internetu byla důležitou podmínkou pro rozvoj internetu jako takového a všichni víme, že svoboda na internetu také znamenala svobodu informací, svobodu vyjádření. Svoboda internetu změnila naše společnosti, nadále je mění a bude je měnit v závislosti na skutečnosti, že tedy dokážeme svobodu a nezávislost internetu zachovat. Víme, že existuje celá řada nejrůznějších režimů a hnutí, které se snaží omezit tento rozvoj z těch důvodů, které jsem zmínil, protože mají obavu ze svobody vyjádření, ze svobody informací a proto musí být naprosto jednoznačné, musíme vytyčit jednoznačnou linii za Evropskou unii, že budeme tuto nezávislost hájit. A také musíme zajistit, že neomlouváme ty, kteří by chtěli do svobody internetu zasahovat. Je důležité, že eh, nebudeme mít možnost zablokovat nějaké služby nebo nebudeme souhlasit s tím, že se to děje někde jinde, protože to budou vždy zneužívat ty režimy nebo síly, které eh, mají největší zájem na omezení svobody vyjádření a s informací. A také budou chtít zablokovat význam internetu. Stejné změny které jsme viděli v minulosti, uvidíme i v budoucnosti. A nejlepší způsob, jak to zajistit, je, že budeme internet hájit před jakýmkoliv režimem, který by chtěl rozvoj internetu omezit. Velice si oceňuji toho, že Rada, Komise a i evropští poslanci se tak rozhodně postavili za tuto věc. Děkuji. A nyní paní Debora Serakiany dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V našem parlamentu jsme již připomněli, že 10. prosince informační, eh, bude v Dubaji probíhat světová konference o mezinárodních telekomunikacích a cílem je, aby se vyjednala mezinárodní pravidla pro mezinárodní telekomunikaci. A já jsem potěšena tím, co řekl pan Tajány, že bylo odvedeno mnoho práce a že ta práce nemůže být spochybněna. Nemůžeme připustit, aby Evropská unie eh, vlastně nyní se dostala do područí pravidel ITU. Známe mnohé členy které, ITU, které mají problémy s demokracií, s transparentností, s lidskými právy a myslím si, že to by mohlo ohrozit některé pilíře internetu, svoboda, Eh, účast všech nebo přístup všech a proto musíme roli internetu chránit. Internet může také podnítit a urychlit hospodářský růst, může poskytnout rovné příležitosti pro všechny. A já jsem potěšena, že komise si také uvědomuje, že Evropa by v Dubaji měla hovořit jednotným hlasem. Objevují se některé sporné, kontroverzní věci, které se na konferenci budou předkládat. Jsou tady hlasy, které říkají, že je potřeba změnit zprávu internetu a chtějí spochybnit neutralitu sítě eh, a práva spotřebitelů. Potřebujeme svobodu internetu, svobodné vyjádření názorů a ochranu údajů. Některé země navrhly aby došlo ke změnám ohledně internetu, nejenom pokud jde o komunikaci mezi občany, ale také pokud jde o údaje, které jsou předávány po sítích. Jde přece ale o svobodu mínění a krok ke cenzuře je velice krátký a proto, se, proto v této diskuzi jde o evropské hodnoty. Děkuji a nyní pan místo předseda komise. Chtěl bych nejdříve poděkovat všem poslancům, kteří podpořili stanovisko komise v eh, jejím závisku, aby Evropská unie eh, vystoupovala jednotně na obranu internetu a na obranu evropských hodnot. Eh, paní místopředsedkyně bude informována o této debatě, ale řešení navržené parlamentem parlamentem by oslabilo eh, úsilí komise, eh, tak aby vyjednávání v rámci mezinárodní konference VCIT eh, bylo prosazováno. Evropa, a to zdůrazňuje, musí mít silný hlas na obranu svobodného internetu bez intervencí. Děkuji vám pane místopředsedo. A nyní má slovo eh, zástupce rady, pan Lukas Luka. Děkuji, pane předsedo. Již jsem využil dlouhého času na úvod a proto budu stručný. Vzhledem k významu této konference eh, důležité eh, pro budoucnost digitální Evropy. Eh, je eh, podporována různými příspěvky. Je nutné si uvědomit ale roli této mezinárodní konference v oblasti, kde technologie se velmi rychle vyvíjejí. E, není e, možné postupovat na základě malých reform. Je nutné se ujistit, že pravidla budou mít velmi vysokou úroveň, ale strategicky a technologicky musí být neutrální. E, děkuji o vaše stanoviska. Na závěr bych chtěl ještě jednou říci, že předsednictví se zavázalo k tomu, že zajistí eh, reprezentaci eh, a zastoupení eh, v Dubaji, tak aby bylo možné dosáhnout dynamické digitální Evropy. Děkuji zástupcům rady. Dostali jste návrh usnesení. Debata k této otázce je uzavřena a hlasovat se bude ve čtvrtek 22. listopadu. Nyní eh, končím toto zasedání do 21 hodin. Hezký večer.